a abychom sledovali to, co se tam eh, dosáhlo v oblasti svobody a z oblasti demokracie, aby se nedělaly kroky zpět, ale kroky kupředu. Děkuji. Děkuji kolegovi Gálerovi a jako další je pan kolega Svoboda na jednu a půl minuty. Děkuji, pane